Good morning, colleagues. Dobré ráno, dámy a pánové. Začneme dnešní dopolední zasedání. Podle pořadu jednání již víte, že nás čeká hlasování o všeobecném rozpočtu pro Evropskou unii na rok 2020. Máme tu zprávu paní Hán a budeme v první řadě hlasovat o pozměňovacích návrzích a poté o návrzi k příslušnému stanovisku. Nicméně ještě předtím ráda předám slovo paní Hán, aby nás uvedla do tématu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěla poděkovat, protože jakožto pro novou poslankyni předsedkyni. Pro mě bylo velkou příležitostí zpracovávat toto rozpočtové téma. Ještě chci poděkovat sekretariátu za veškerou podporu a také kolegům za to, jak plynule vše probíhalo v průběhu letních prázdnin. To jsem, za to jsem opravdu velice vděčná. Získali jsme také rozsáhlou podporu i od ostatních eh, politických stran. Máme tu celou řadu pozměňovacích návrhů, nicméně vidím tu, že tu byla také velká a snaha dosáhnout společných eh, návrhů. Děkuji vám a začneme tedy s hlasováním o těch rozpočtových pozměňovacích návrzích. Doufám, že máte hlasovacích kartičky u sebe. Budeme hlasovat zvednutím ruky. Pokud by něco nebylo jasné, tak tedy následně ověříme elektronicky. Takže v první řadě 6, 3, 6, 4, prosím zvedněte ruce, je to návrh Rapiny Han. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato velkou většinou. A bylo to hlasování a unblock. Vidíte tam zmíněné všechny ty pozměňovací návrhy, které eh, blokové hlasování zahrnovalo. A nyní se dostáváme na druhou stranu, návrh 6351. A v první řadě budeme hlasovat o těch připomínkách, následně k číselným údajům. Takže kdo je pro ty připomínky? Kdo je proti? Takže prověříme elektronicky, takže prosím, nyní hlasujeme o těch připomínkách a zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. A nyní se dostáváme k číselným údajům. Také hlasujeme elektronicky. Zahojí hlasování. Uzavírám hlasování. A také zamítnuto. A tímto se dostáváme k návrhu 6352. Prosím zvednutím ruky, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Myslím, že většina. Takže tento návrh neprošel. Další pozměňovací návrh 6354. V první řadě zase hlasujeme k těm připomínkám, kde pro, proti. Přijato. A nyní hlasujeme o číselných údajích, kde pro, proti, někdo se zdržel. A tento pozměňovací návrh je také přijat. A nyní návrh 6372, zase v první řadě hlasujeme o těch poznámkách. Kde proti? Zdržel se někdo? Přijato. A nyní hlasujeme o číselných údajích. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní návrh 6361. Autor je pan Howard a paní Han jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 6350. Hlasujeme v první řadě o těch poznámkách, je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o číselných údajích, je pro, proti, zdrželi se a také přijato. Návrh 6353 Zase v první řadě hlasujeme o těch poznámkách, kde pro, proti, zdrželi se, přijato a nyní číselné údaje, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A návrh 6359 v první řadě hlasujeme o poznámkách, kde pro, proti, zdrželi se, také přijato. A nyní hlasujeme o číselných údajích, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A následně 6360 tento není již předložen k odhlasování tímto tedy můžeme ty rozpočtové pozměňovací návrhy odložit a nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska. Máme tu čtyři kompromisní návrhy, které zapracovaly podstatný počet našich návrhů. Takže v první řadě kompromisní návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže tento kompromisní návrh je přijat a tímto se dostáváme okamžitě ke kompromisní dvojce. Takže dvojka, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Dvojka je tedy přijata. 7, 2, 11 padá. A není kompromisní trojka, kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato, takže 12 až 14 odpadají a nyní hlasujeme jednotlivé návrhy 15. Kdo je pro? Proti? Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Takže hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování a zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? Také to ověříme elektronicky, takže prosím hlasujte, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Sedmnáctka. Kdo je pro? Proti? Prověříme opět elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. A nyní osmnáctka, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 19, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 20, kde pro? Proti? Ověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. Zavírám hlasování a zamítnu to 27 hlasy. 21, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromisní čtyřka. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odpadá 23, 24 a není 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Osy ověříme elektronicky, takže zahájí hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to 24 hlasy ku 18. 27. Tento odpadá. A nyní 28, kde pro? Proti? Bylo to jasné ale i tak prověříme elektronicky, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování, ano, zamítnuto 28 hlasy. A nyní 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jasně zamítnuto. A nyní nás čeká závěrečné hlasování návrhu stanoviska takto obměněného, kde pro. Ano, ano, toto musí být odhlasováno elektronicky. Takže zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato podstatnou většinou. Děkuji vám. a gratuluji zpravodajce paní Hán a také vám všem ostatním, který, kteří jste spolupracovali a také děkuji sekretariátu. A tímto můžeme dnešní zasedání ukončit. Pouze chci oznámit, že příští zasedání proběhne 25. a 26. září a v příslušnou dobu obdržíte pořad jednání. Děkuji vám.